prezident obdržel žádost, týká se to Markuse Brecela, výboru pro měření emisí v automobilovém průmyslu by měl být jmenován předsedou na místo předchozího kandidáta a to bude tedy potom schváleno.